adresu vaší zprávy. Vaše práce byla hodnocena pouze pozitivně. A tím můžeme přejít k dalšímu bodu našeho dnešnímu, dnešního programu. Je to prohlášení Rady a komise, které se týká zprávy o pokroku Černé hory za rok 2012. Nejprve obdrží slovo paní eh, ministrině, paní Creighton aby nám k tomu něco řekla jménem rady. Takže paní Creighton, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslavci. Když rada hodnotila eh, pokrok eh, Černé hory 11. prosince roku 2012, eh, vyjádřila se pozitivně o pokroku Černé hory směrem k vstupu do Evropské unie. Především zdůraznila lepší fungování parlamentu, soudnictví, politiku zaměřenou proti korupci, ochranu lidských práv, ochranu práv menšin. Rada kromě toho zaznamenala Eh, reformy ústavy a veřejné zprávy, které pokračují a které eh, pokročily. Černá hora eh, se snaží aplikovat ustanovení dohody o stabilizaci a přidružení, hraje pozitivní roli v celém regionu a podporuje regionální spolupráci. Ve vašem usnesení jsou zmíněny mnohé otázky a já bych ráda poděkovala panu zpravodaji, panu Tenokovi za jeho zprávu a za jeho velmi pozitivní příspěvek eh, k přístupovému procesu Černé hory. Černá hora nyní musí začít stavět na doposud dosaženém pokroku a musí reformní proces konsolidovat. Především se musí soustředit na další rozvoj v oblasti právního státu. Udržitelné a trvalé reformy jsou nezbytně nutné, a to především pokud jde o boj proti organizovanému zločinu, proti korupci, včetně korupce na nejvyšších úrovních. Rada přivítala zprávu Europolu, která se týká organizovaného zločinu v Černé hoře. Je potřeba vynaložit snah, další snahy na to, aby se posílila odpovědnost a nezávislost soudnictví, aby se posílila eh, správní eh, kapacita při provádění AKY. Já si myslím, že eh, přístupová jednání byla zahájena velmi dobře. Kyperské předsednictví eh, otevřelo první eh, kapitoly, konkrétně vědu a výzkum žákům eh, naše irské předsednictví snad otevře eh, druhou kapitolu vzdělávání a kultura. Eh, my učiníme všechno, co bude v našich silách, abychom dosáhli dalšího pokroku ve vyjednávání, včetně pokud to bude možné otevření dalších kapitol. Jsme spokojeni s tím, že vedle vlastních vyjednávání probíhá i screeningový proces a že dosáhl dobrého pokroku. V prosinci Evropská unie dokončila screening kapitol týkajících se právního státu, to znamená soudnictví a základní práva, svobody, eh, spravedlnost a bezpečnost. Černá hora eh, byla vyzvána, aby připravila příslušné akční plány, eh, které vytvoří kritéria pro hodnocení těchto kapitol. Neočekáváme, že by se tyto kapitoly otevřely ještě během irského předsednictví. Přípravné práce musí být velmi kvalitní, to znamená, že eh, si vyžádají určitý čas. Nicméně budeme i nadále vyzývat eh, Černou horu k tomu, aby eh, celou záležitost ukončila co možná nejrychleji. Měla by tyto kapitoly vyřešit v rané fázi přístupového procesu a zároveň vytvořit výsledky které jsou velmi důležité pro Radu a myslím si také eh, pro Evropský parlament. Byli bychom rádi, kdyby Černá hora předložila příslušné akční plány ještě během našeho předsednictví, tak abychom mohli eh, dané dokumenty zvážit za radu. Vážený pane předsedo, eh, vážení poslanci, během našeho předsednictví se toho mnoho učinilo, je velmi důležité, abychom udrželi pozitivní moment, pozitivní vývoj a mohu vás ujistit, že irské předsednictví chce dosáhnout co možná nejvýraznějšího pokroku v těchto vyjednáváních. A na závěr mi dovolte, abych ještě jednou vyzdvihla práci Evropského parlamentu a vašeho pana zpravodaje, protože i vy posunujete přístupová jednání Černé hory směrem vpřed. Velmi vítám naši vzájemnou spolupráci a těším se na to, že si budu moci vyslechnout vaše názory a že budu budu moci vzít v potaz vaši, vaše eh, znalosti, vaši expertízu při dalších vyjednáváních. Děkuji vám za pozornost. Nyní má slovo za komisi pan komisař Füle. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Rád bych vyjádřil vděčnost eh, zpravodaj pro Černou horu paní Charlesi Tanekovi za tento návrh usnesení. Reflektuje dobře eh, to, co bylo zjištěno eh, ve zprávě o pokroku v roce 2012. Černá hora postupuje eh, směrem k, velkým, k velkému pokroku k cestě v Evropské unii. Rozhodnutí otevřít vyjednávání v červnu loňského roku otevřu novou kapitolu v dějinách této země a jejímu místu v Evropě. V průběhu doby se eh, prohlubovala vyjednávání, došlo ke screeningovému procesu u všech kapitol a byli jsme schopni eh, předběžně uzavřít kapitolu 25, to je věda výzkum, to bylo v prosinci, a kapitolu 26, vzdělávání a kultura. To bylo před eh, pouhými třemi dny. Zahájili jsme práci na kapitolách týkajících se právního státu a budeme se na ně dále zaměřovat. A skutečně bych chtěla poblahopřát irskému předsednictví za vynikající odvedenou práci. Mám čtyři poznámky, které se týkají hlavních výzev, které před námi ještě leží. Za prvé, je zapotřebí dát prioritu dokončení stávající ústavní reformy, a zajistit nezávislost a zodpovědnost soudního systému podle doporučení Benátské komise Dokončení této reformy bude mít eh, zásadní význam pro další postup vyjednávání o přistoupení. Za druhé, Určitého pokroku bylo dosaženo v boji proti korupci a organizovanému zločinu, ale počet šetření, eh, soudních eh, stíhání a obvinění stále ještě zůstává nízký. Za třetí, plné, kompletní plnění evropských standardů v oblasti základních práv je nezbytné pro Černou horu, aby dokázala postoupit dál eh, směrem k evropské integraci. Ochrana mm, svobody médií musí být zajištěna. Vybízíme eh, černohorské orgány na všech úrovních, aby posílili své úsilí zaměřené na vyšetření a stíhání dřívějších a současných případů násilí na novinářích. Za čtvrté, je zapotřebí mm, ještě dalšího úsilí ke zlepšení situací Romů, Aškalů a egyptské, eh, mm, egyptského společenství a také vysídlenců, aby se zajistil jejich přístup k občanským, politickým, hospodářským a sociálním právům. Náš dialog s horou na těchto nevyřešených otázkách eh, bude nadále pokračovat a bude zintenzivněn v průběhu dalšího vyjednávání. Vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych ještě se stručně zmínil o nedávných prezidentských volbách, eh, o kterých se vedou spory. Černá hora je země vyjednávající o členství v EU. Každá stížnost tedy proto musí být vyřešena eh, co nejdříve. Výsledky voleb nepř- nesmějí připouštět žádné výčitky a jsem přesvědčen, že političtí představitelé Černé hory budou schopni přijmout opatření na posílení a prosazení důvěryhodnosti veřejných institucí, stejně tak jako jejich nezávislost od zájmů jednotlivých politických stran. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. Předáme slovo řečníkům za politické skupiny. Jako první pan Tanok který, kromě jiného, je také zpravodajem. Mr. Eh, děkuji, já jsem zde zpravodaj, děkuji za to privilegium, že můžu nyní promluvit. Je to krásná země, malá země, která se snaží přispět. Opravdu to je eh, po dlouho leté eh, a složité historii západního Balkánu dobrým příkladem. Prodařilo se jim projít celou řadu kapitol, což je nejen svědectví o tom, že došli pokroku, ale také signálem pro západní Balkán a okolní země, že Chorvatskem nekončí přistupování jednání na západním Balkáně a e, pokud budou splňovat jednotlivé země dané podmínky, mohou přistoupit e, také. Nehledě na pozitivní vývoj, nesmíme zapomínat na nedostatky e, v tomto procesu. Máme ještě výhrady ohledně nezávislosti a zodpovědnosti soudního systému, také ohledně vzdělávání soudců, také délky soudních procesů, právní rámec, kapitol 23-24, také musí být posílen, abychom se zaměřili lépe na boj proti korupci organizovanému zločinu. A je zapotřebí zavést etický kodex, který který bude vynutitelný pro eh, politiky. Černohorský parlament musí více spolupracovat při eh, tomto vyjednávání, stejně taky občanská společnost a nevládní organizace. Nedávno došlo ke tvrzení eh, některých černohorských no, novinářů, které v nás vzbuzují obavy. Je to třeba všechno vyšetřit. A chtěl bych také poblahopřát prezidentovi Vojanoviči, který byl znovu zvolen prezidentem. Vím, že byly stížnosti a určitá tvrzení ohledně eh, výsledku voleb, ale eh, vidím, eh, že je zapotřebí volat všechny otevřené síly k tomu, aby postupovali v demokratickém otevřeném diskurzu, aby tato země mohla postupit dál směrem k přistoupení, aby legitimní eh, touhy této malé a krásné země eh, se mohly naplnit a mohla se stát členem EU. Eh, thank you, Mr. Tano. Děkuji, pane Tanako. A nyní za Evropskou lidovou stranu, za frakci EPP mm, promluví paní Ibrisagič na dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, v den předtím, než mělo být rozhodnuto, zda Černá hora Eh, bude předmětem jednání. Jsem hovořila s lidmi, eh, kteří o tom měli rozhodnout. Někteří říkali, že Černá hora ještě nepokročila dostatečně s, reformary, s reformami eh, v boji proti organizovanému zločinu. Není to ještě dostačující a mnohé další reformy jsou i nadále nezbytné. Mé argumenty i argumenty jiných lidí ti eh, hovořili o tom, že čím dříve zahájíme jednání, tím více máme možnost ovlivňovat eh, tuto zemi, aby učinila ty reformy, které jsou nezbytné. Eh, pak ta jednání tedy začala. Pane komisaři, vy jste velmi geniálně rozhodl začít kapitolami 22 a dalšími. A vím, že během svého mandátu jste udělal eh, mnoho pro eh, tento stát, ale i další, eh, tak eh, zdůrazňuji, že právě toto je to nejlepší, co se může stát a pro tento region. Eh, není možné tedy vlastně hovořit o tom, že by tímto byly tyto státy potrestány, spíš mají více času k těm prezidentským volbám. Já navazuji na to, co říkal pan Tanok a komise z právu má Volby byly svobodné, spravedlivé a zatím jsem neslyšela tedy nic jiného. Proto bych chtěla EU, ale také ostatní vyzvat k akceptování výsledku voleb. Nejasnosti je nutné řešit konstruktivně v rámci institucí a v mimo ně. Pouze tak je možné ukázat, že země je politicky zralá. A o to především jde, eh, když chceme eh, Česnou horu přijmout do naší rodiny. Děkuji za socialisty. Dvě minuty a půl, pan Rouček. Men, colleagues, friends. Děkuji, paní předsedo. Milí kolegové, milí přátelé, po té, co 1. července vstoupí do Evropské unie Chorvatsko, bude Černá hora eh, vedoucím hráčem eh, při rozšiřování na západní Balkáně. Já si myslím, že Černá hora může být příkladem pro zbytek regionu, že pokrok je dosažitelný, pokud se země soustředí na reformy. Byť je Černá hora na správné cestě, má ještě před sebou velký kus této cesty. Musí konsolidovat eh, soudnictví tak, aby bylo nestrané a musí rozšířit boj proti korupci. Kromě toho by mělo zajistit veřejnou zprávu, která bude depolitizována a je potřeba, aby pokročily i reformy ve všech dalších oblastech. Já si myslím, že je potřeba rozdělit veškeré obavy týkající se e, svobody médií. Schopnost novinářů kritizovat ty, kteří mají moc. To je základní právo, základní evropská hodnota, protože svobodná a kritická média poskytují zpětnou vazbu, která je potřeba, která je nutná pro eh, účinné vládnutí. Na závěr mi dovolte zdůraznit, že, Evropská, že Černá hora by se měla soustředit na evropskou integraci. Měla by to být priorita pro všechny politické strany. Jinými slovy, eh, politické strany by se neměly nechat eh, neměly by soustředit pozornost pouze na vnitropolitické eh, záležitosti. Je tedy potřeba, aby eh, Černá hora i nadále vytrvala ve svém úsilí a pokročila na cestě do Evropské unie. Děkuji, pane Roučku. A nyní za frakci ALDE promluví na dvě minuty pan Weigl. Děkuji vám, pane předsedající, pan, paní ministrně, pane komisaři, jak už bylo zmíněno, eh, v Bruselu se odehrála konference eh, se zastupci Černé hory a druhá vyjednávací eh, kapitola byla otevřena, provizorně byla uzavřena kapitola 26 o vzdělávání kultuře. To si myslím, že má veliký symbolický význam, protože mladí černohorci takto mají přístup k atraktivním programům, jako je Erasmus Mundus Tempus a další které jim otevírají svět. E, pokrok ve vyjednávání byl umožněn tím, že je dobře připravena situace Černé hory a také díky jirskému předsednictví. Návrh usnesení naším kolegou Tanokem hovoří o pokroku Černé hory i v jiných oblastech, které jsou také klíčově významné pro členství v EU ale také upozorňuje na řadu oblastí, kde ještě Černá hora musí mnohé provést. Například v soudnictví, v nezávislosti státních zástupců, v systematickém boji proti korupci, ve veřejné správě, komunikaci eh, s občanskou společností a tak dále. Co se týče eh, dalších eh, tématů, jako jsou volby, byly vedeny podle demokratických standardů. Je tu rozdělení v černohorské společnosti podle náboženských a etnických hranic a to se bude týkat Černé hory i v budoucnosti. Je zapotřebí, aby se podařilo uzavřít kompromisy v Černé hoře a také vztah ke skupině jako LGBT někdy bývá kontroverzní. Proto tedy Černohors, Černá hora je poměrně neproblematickým budoucím členem EU, ale je, její úloha je významná, to je třeba zdůraznit, protože má velký význam pro stabilizaci v tamní oblasti. Vítáme pokrok eh, Černé hory a těšíme se na dalších následujících letech. Děkuji. Za zelené paní Lunaček, 1,5 minuty. Uh, Děkuji, pane předsedo, komisaři, paní ministrině. Černá hora je krásná země, jak už bylo řečeno, má velmi rozmanitou krajinu, um, rozmanité tradice a obyvatelstvo a musí pracovat na tom, aby si tuto krásu udržela. Musí uh, klást důraz na ekologii musí se soustředit na obnovitelné zdroje energie, na energetickou účinnost i v rámci turismu, tak aby si krásu zachovala. Musíme zajistit, že demokracie a právní stát fungují v nejlepším zájmu tamnějších obyvatel. Naše politická skupiny vítá skutečnost, že Černá hora je nejbližší zemí, se kterou se bude vyjednávat o vstupu do Evropské unie. Já Eh, doufám, že další země budou následovat. Nicméně musím říci, že eh, je nutno eh, pronést i některá kritická slova. Některé výtky tu již zazněly. Především dvě věci mi činí obavy. Za prvé, nezávislost a svoboda médií. Ráda bych zmínila konkrétní příklad. Dva novináři proti dvěma novinářům je veden soudní případ, protože eh, psali negativně o privatizaci telekomunikací. Já si myslím, že to musíme pečlivě analyzovat, protože to eh, vzbuzuje velké obavy. A druhá věc se týká nedávných prezidentských voleb. Tyto prezidentské volby eh, byly spochybňovány opozičními stranami a také mnoha nevládními organizacemi. Já si myslím, že je velmi důležité, aby Černá hora ukázala, že má silnou demokracii a že tedy dojde k řádnému vyšetření nezávisle na zájmu politických stran. Doufám, že pro svoje pozměňovací návrhy tedy eh, získám vaši podporu. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní za GUE NGL promluví pan Chuntis. Vážené kolegyně a kolegové, je skutečností, že Černá hora je možná poněkud jednodušší případ eh, mezi balkánskými státy, ale přesto je zde celá řada otázek. Eh, zda tedy tento postup bude k blahu eh, občanů. Černá hora splňuje již některé podmínky, i když některé problémy, které již byly jmenovány, musí být vyřešeny. Situace lidu v Černé hoře se však nezlepší bezprostředně. Nezaměstnanost stále roste. Ve statistika. je zde chudoba, vysoká nezaměstnanost i další problémy, které jsou s tím spojeny. Opatření, která jsou činěna pro řešení těchto problémů, jsou následující. Jako nekontrolované zahraniční investice do Černé hory, to znamená, že Černá hora je zemí, kde se perou peníze, privatizace, investice, prodej veřejných statků, investice, které ohrožují životní prostředí, třetí kvůli komparativní výhodě eh, pro cestovní ruch. Pane komisaře, paní ministrině, opatření, která byla navržena eh, pro vyřešení problémů, eh, jsou nasměrována jedním směrem. Víme však, že lidé v této zemi mají určitou naději s tímto vývojem, protože hospodářská krize zde působí. Mohou realizovat své sny, Eh, pane komisaři, paní ministrině, je zde skutečně zásadní problém co chceme dosáhnout, jakým směrem chceme vyřešit problémy, nejenom tedy ty, o kterých jsme zde hovořili. Děkuji eh, další řečnici, pan Kukan. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři, paní ministrině. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Tanakovi za přípravu dobré kvalitní zprávy. Černá hora je v současnosti lídrem integračního procesu na Balkáně. To je třeba náležitě ocenit. Otevření přístupových jednání vedlo k důležitým reformním procesům této zemi. Proto bych chtěl vyzvat černohorské politiky, aby pokračovali v těchto reformách práce, která je očekává, se týká boje proti korupci, organizovanému zločinu. Tuto práci je nutné vést také opatřeními na transparentnost ve financování politických stran a kampaní a také na prohloubení vyšetřování případů korupce důležitý posun v politických a ekonomických kritériích, kterých tato země dosáhla, je nutné prohloubit, aby byl vytvořen stabilní demokratický systém. Politická elita Černé hory na tom musí pracovat i nadále. Proto je situace, která nastala po prezidentských eh, volbách, eh, důležitou připomínkou toho, jak citlivý je to problém. Na jedné straně je nutné eh, sporné otázky vyjasnit ohledně těchto voleb, ale na druhé straně je také nutné jasně říci, že bojkot parlamentu není tím správným řešením. Na závěr bych chtěl ještě jednou připomenout, že přístupová jednání Černé hory jsou důležitým signálem a pozitivním signálem pro ostatní země tohoto regionu. Komise by proto měla být důrazná a důsledně žádat splnění kodaňských kritérií. Děkuji. Děkuji, pane Kukán. A nyní dvě a půl minuty pan Zala. Kolegovia,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 Kolegové, často slyším názor, že přístupová jednání s Černou horou jsou jednoduchou záležitostí. Představa o tom, že cesta Černé hory do EU bude jednoduchá a bezproblémová, je však falešná. Důležité je na to upozornit. Pravda je taková, že po vstupu Chorvatska bude přístupový proces každé další země náročnější. Pravidla budou přísnější a otevřenost členských států vůči rozšíření rozšiřování bude stále slabší. Souhlasím s panem Tanokem eh, v tom, že Černá hora nesmí polevit v reformách a především v soudnictví a v boji proti korupci. Eh, také v oblasti svobody médií je nutné odstranit problémy. Černá hora si nemůže dovolit politické krize a pochybnování výsledků voleb. Země je na dobré cestě a je jasným lídrem v regionu, jak již bylo řečeno. Ale nesmí si situaci podcenit. To je to největší riziko eh, eh, integračního procesu do EU. Děkuji vám a nyní eh, přejdeme k systému Catch the Eye. Na jednu minutu má slovo pan Zenke. Bardzo chciałem poděkovat na proces tempowania... Rád bych poděkoval za příležitost o tomto tématu hovořit, protože eh, vstup, možný vstup Černé hory do Evropské unie je možno vidět z různých hledisek, jednak z právního hlediska, kromě toho z politického hlediska. Pokud se na to podíváme z právního hlediska, tak eh, naštěstí hovoříme o země, které, zemi, která dosáhla velkého pokroku, pokud jde o právní systém, o boj proti korupci. Soudy jsou nezávislé a je dodržována svoboda médií. Nicméně je tu ještě druhá úroveň, druhý aspekt. A ten je podle mého názoru v případě této země velmi důležitý. Musíme zajistit bezpečnost v Evropě a já si myslím, že v této souvislosti je důležité, že Černá hora by nepochybně zlepšila a stabilizovala situaci na Balkáně, protože tento region má za sebou velmi obtížnou eh, historii. Vždycky tady docházelo ke konfliktům a k válkám. Děkuji. Děkuji, eh, pane Zemke. A nyní eh, pan Mölcer. Děkuji, pane předsedo. Eh, volební výsledky naznačují eh, zralost země, ale to, co se stalo jako manipulace, nehovoří pro Černou horu, eh, když se tedy podíváme na jednotlivé zprávy. Podgorica velmi dlouho angažovaně sleduje cíl členství, ale pravděpodobně opomnělo. Celý rok se zabývala volbami do prezidentskými volbami. Nesmíme však eh, opomíjet snahy eh, Černé hory. Eh, co se týče svobody médií, je nutné sledovat tyto snahy. Černá hora by v oblasti justice, boje proti korupcím a ochraně menšin pokračovat ve svých reformách, aby také odpovídala evropským e, perspektivám nesmíme e, ponechat Černou horu na chybách, které se staly v minulosti. Děkuji na minutu, pan Kačin. Čestitam poročevalcu Črni Gori in Evropské. Chtěl bych poblahopřát eh, panu zpravodaji o Černé hoře a také komisi k uzavření 620. kapitole. Eh, Několiky bylo otevřeno, další byly uzavřeny. To ukazuje velice dobrou organizaci ze strany Černé hory. Co je ještě, eh, kde to ještě zablokováno? Není to ze strany parlamentu ani předsedy vlády. Jedná se o důležitou schůzku, kterou, která se na ní chystá. A já, si ne, já nevidím žádný důvod, proč by opozice měla blokovat takový, takovouto schůzku. Černá hora je úspěšný vyjednavač, který má za sebou velký kus práce. Kdybychom zablokovali takovéto zasedání, tak bychom eh, jednali v nesprávný čas na nesprávném místě. Chtěl bych ještě říci, že takto se to dělat nemá. Je zapotřebí řešit věci institucionálním způsobem v parlamentní demokracii parlament by měl hrát svou úlohu. Děkuji. Slovo má pan komisař File. Máte slovo, pane komisaři. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, na závěr bych rád přednesl několik poznámek a opětovně poblahopřál panu Charlesi Tanokovi, zpravodaji, za vysoce kvalitní zprávu. Uznáním, že došlo k pokroku, už jsme schrnuli toto dobře vyvážené sdělení eh, Černé hoře, aby ještě posílila eh, reformy eh, směrem k Evropské unii. Ohledně zasedání, která se konala v loňském roce, Screeningová zpráva komise byla připravena pro ty kapitoly týkající se soudnictví a základních práv a spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. To, je, to jsou kapitoly 23-24. Černá hora byla vyzvána radou v prosinci, aby připravila požadovaný akční plán eh, a kritéria nutná k otevření obou dvou kapitol. Pokrok Černé hory poukazuje na další výzvy týkající se kapitol o těchto otázkách, což nadále bude určovat i další postup eh, ve vyjednávání. Vyjednávání bude velice náročným procesem pro Černou horu, ale jsem přesvědčen, že s naší společnou podporou a se silným úsilím ze strany eh, Černé hory eh, její budoucnost v Evropské unii, v Unii bude takto urychlena a to ve eh, prospěch občanů Černé hory a takto Černá hora stanoví eh, dobrý příklad západnímu Balkánu. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Jako další má slovo paní Creighton za radu. Děkuji vám ještě jednou, pane předsedající, vážné poslankyně, vážení poslanci. Ráda bych začala tím, že podpořím názor pana Tanoka ohledně toho, že Černá hora je krásná, nicméně eh, malá, nicméně krásná země. Eh, skutečně mě eh, ohromila, úplně se shodneme v tom, že to je země, která obrovským způsobem přispěla k naší evropské rodině, a těším se, až se to skutečně uděje, e, až na to nastane čas. Přistoupení je velice složitou a obtížnou a náročnou a někdy i frustrující e, zkušeností. Je jasné, že noví žadatelé o členství se musí vypořádat e, s těžšími podmínkami i kvůli tomu, že je širší a hlubší aký ale není to věc, které by se měly obávat, spíše je to příležitost, Měl, tak by to mělo být chápáno. Je to příležitost jak pro kandidátskou zemi, v tomto případě Černou horu, tak pro stávající členské státy EU. Vyjednávací rámec pro Černou horu to tento nový postup eh, jasně ukazuje. Ukazuje tedy, k jakému pokroku došlo v otázce právního státu. A, e, jsem přesvědčena, že funguje velmi dobře. Kapitoly o e, právním státu proto byly vzaty e, e, do diskuze při o vyjednávání co možná nejdříve, aby byla připravena legislativa, instituce a také, aby byla jasná i implementace těchto kapitol ještě předtím, než bude dokončeno celé vyjednávání. A myslím, že to celé přispívá k myšlence důvěryhodnosti procesu rozšiřování a to je věc, kterou já vnímám velmi, velmi pozitivně. Úspěch vyjednávacího postupu bude primárně záviset na Černéhoře jako takové. Ale jsme, mm, jsme připraveni Černéhoře pomáhat a těšíme se na to, že budeme nadále postupovat v úzké spolupráci s našimi přáteli, eh, jak v Černéhoře, tak eh, s Evropským parlamentem, a abychom eh, posobili dál v tomto procesu přistoupení Černé hory a také budeme postupovat s dalšími kandidáty. Eh, doufám, to v pozitivním duchu bude postupovat dál. Spoleháme na vaši podporu v Evropském parlamentu, na, vaš, na partnerskou pomoc a na to, že nadále budeme mít podporu občanů, což si myslím, že je velice důležité, abychom v tomto směru postupovali společně dál. Děkuji vám ještě jednou za vynikající rozpravu a za ducha spolupráce a pozitivní ovzduší zde eh, v Evropském parlamentu a ještě jednou vám děkuji za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Paní ministrině, je tu návrh usnesení. Bude se o něm hlasovat zítra v 11.30. A nyní přejdeme k dalšímu.